Eh, že jsme připraveni tedy bránit se proti tomuto mm, eh, jevu. Také jsem vděčný za eh, iniciativu kancléře Afriky. Proběhla tedy schůzka na vysoké úrovni mezi Afričany a Evropany. A to je důležité poselství směrem do Afriky, protože víme, a rakouské předsednictví to zopakovalo, co se týče tedy zajišťování budoucnosti Evropy, tak mm, a tento signál směrem k Africe ze strany rakouského předsednictví, to je tedy skutečně mm, něco, co považuji za velmi důležité. E, takže to bylo úspěšné předsednictví. E, já chci poděkovat panu kancléři, vládě, velvyslanci. Mnoho eh, úspěchů bylo dosaženo, o kterých jsem, které jsem ještě eh, nepovažoval za možné na začátku předsednictví, takže vám děkuji. A nyní přejdeme k zástupcům politických skupin. Prosím, respektujte čas, který máte, protože víte, že potom nás čeká slavnostní zasedání 20 let eura jako první pan Manfred Weber za EPP. Prezident Tajani, prezident Juncker, Pane předsedo Tajani, pane předsedo Juncker, pane velvyslanče, vážení kolegové, eh, chci vás přivítat na hodnocení rakouského předsednictví. Také my ve frakci EPP chceme poděkovat, protože ta mm, bilance byla eh, je dobrá, bylo dosaženo více, než jsme očekávali v tomto posledním půlroce eh, pro budoucnost Evropy. Politicky ehm, se mi, mi často připadá, že je škoda, že veřejné diskuse o Evropě se vždy vedou o krizových tématech, jenom o tom, co lidé vnímají jako problém. A málo kdy se nám podaří ty pozitivní témata, které řešíme, které posilují Evropu, tak tato témata jsou málo vnímána. Je škoda, že tomu tak je. My jako politici s tím musíme smířit, ale toto předsednictví to jasně ukazuje. Politická bilance mm, byla, mm, to již bylo řečeno, v tematické oblasti bezpečnost, obrana, Ehm, technologie, tam jsou velké eh, šance, interoperabilita, výměna dat mezi bezpečnostními orgány, rakovina jedno z témat. Hm, dosáhli jsme pokrok eh, investičního screeningu v Evropě, to je důležité. Eh, byla uzavřena dohoda s Japonskem. Ro- u roamingu Eh, bankovních poplatků jsme dosáhli úspěchu a to lidé pocítili. Eh, dále eh, zákaz plastů a mm, mm, další věci tam jsme dosáhli velkých úspěchů. A to je důležité, abychom mohli Evropu lépe prezentovat. Co se týče, obs- vedle tedy obsahu, jsou důležité politické diskuse. Um, musíme hledat i mm, orientaci. To jsou důležitá témata. Neformální rada ve Štra- v Salzburku, ochrana vnější hranice, prioritizace vnější hranice, migrační diskusy. To je pro nás hlavní otázka, je to podmínka další diskuse v oblasti o migraci eh, abychom mm, bylo jasné, že se nacházíme na evropském území. Digitální daň, ehm, Ehm, dále pokrok Rakouska v národní ehm, zdaněním těch internetových gigantů, tady k tomu je donutit, to je, k tomu chci gratulovat. Tato priorita je dobrá pro Evropu. Dále diskuse o hodnotách, to mluvil pan Juncker, když ehm, Ehm, mluvíme o násilí proti mm, židovským spoluobčanům, tak to musí být priorita ve Vídyni. Ehm, při zkusce na téma o antisemitismu, to, co, o čem nás informovali židovské obce, to nás musí skutečně znepokojovat. A eh, tady musíme říci již nikdy. Tedy chci gratulovat mnoha věce. Chci říci, že Rakousko je silná země se silnou vládou, také občané to vnímají stejně jako já, že byli pišní na to, že jsou v čele Evropy a že Evropa se posunula dál. Bylo to dobré předsednictví, eh, zůstává nám konstruktivní práce, eh, silné vedení a vůle dospět ke koncenzu. Děkuji tedy Sebastianu Kurcovi a rakouskému předsednictví. Prosím. A další řečník za SAD má slovo paní Rodriguez. Pane předsedo, pane kancléři, rakouské předsednictví začalo s významným heslem Evropa, která chrání. A skutečně potřebujeme Evropu, která chrání. Ale považujeme rakouské předsednictví za to, že vlastně představuje Evropu, která je egoistická, která se uzavírá do sebe. A my si myslíme, že potřebujeme Evropu se silným úkolem a s údělem, abychom byli schopni poskytnout solidaritu. Začalo to tragédii uprchlíku. Mohli jsme poskytnout rychlé záchranné operace a poskytnout azyl. Ale čelili jsme řadě dramatických scén ve Středomoří a my to litujeme. Evropa musí definovat plnohodnotnou migrační politiku, aby docházelo k řízené migraci, kterou potřebujeme. Místo toho dochází k zablokování postupu u klíčových částí této migrační legislativy. A potom tu byla epizoda s globálním kompaktem pro migraci, do kterého se zapojila většina zemí světa a my jsme byli svědky v Marrakeši toho, že některé členské státy nepodpořily tento pakt a v čele byla, bylo Rakousko. Naší ambicí je solidarita a to také souvisí s našimi občany, protože podívejme se na Evropský sociální pilíř, největší iniciativu v této oblasti. Rakouské předsednictví mohlo splnit celý balíček směrnic a nařízení mnohem rychleji, které jsou nezbytné, pokud jde o realizaci sociálního pilíře. A nemůžeme pochopit, proč bylo dokonce možné, aby rakouské předsednictví odložilo jednání Rady ministrů. Máme naspěch, pane kancléři. Chceme realizovat tento pilíř, aby se proměnil v realitu. A potom vyjednávání okolo víceletého finančního rámce. Je třeba splnit nové výzvy v Evropě a je třeba také splnit vše, co souvisí s politikou soudržnosti. My jsme rozhodli, že závěrečná dohoda proběhne na podzim, ale to je příliš pozdě. Řada regionů tím bude trpět. Existují podmínky pro dosažení základní dohody ještě dříve. A my nechápeme, proč rakouské předsednictví nebylo schopno prosadit ambicioznější rámec a dokončit tato jednání. Další příležitost jsme měli u reformy eurozóny. Na to čekáme už celá léta. Řešení jsou na stole. A blížíme se k dohodě, která nám umožní dokončit bankovní unii a vytvořit rozpočet eurozóny, což mají všechny měnové regiony v Evropě, ve světě. Ale zase zde rakouské předsednictví váhalo a to je klíčová součást pro soudržnost v rámci eurozóny a překonání rozporů, které se vyskytují v této významné oblasti evropské integrace. A spravedlivé zdanění. Potřebujeme novou digitální daň a musíme být schopni to splnit mnohem rychleji. Musím vám říct, pane kancléři, že z našeho hlediska rakouské předsednictví propáslo klíčové příležitosti pro splnění cílu silnější Evropy, které potřebujeme u této přitosti, protože čelíme, ano, novým myšlenkovým proudům, které volají po egoismu, po izolaci. Jsou to extrémně pravicová hnutí a Máme před těmito hnutími na vybrano. Buď se s nimi spojíme a budeme jim ustupovat, anebo představíme plnohodnotnou alternativu, která bude představovat ambiciozní a solidární Evropu. A to je pro nás cesta ku předu, pro nás sociální demokraty. A opravdu si myslíme, že musíme přejít na novou úroveň, kde se tako, takováto vedení v Evropě prosadí. To jsou naše závěry, pane předsedo. Děkuji za EKR. E Má slovo pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo, pane kancléři. Obecně řečeno, rakouské předsednictví bylo dobře zorganizováno, bylo efektivní a to kvůli tomu, že samozřejmě Rakousko je dobře fungující země. A takže vy jste se zabývali e, celou řadou témat, já vyberu jenom některá z nich. Začnu samozřejmě migrací a bezpečností a musím vám říci, že skutečně to bylo takové osvěžení vidět tady jiné názory ze strany předsednictví a kancelářství, než předtím. Jasně, v podstatě jste řekli věci, které politici nechtějí říkat často. To znamená, Evropa není připravena ani ochot, ochotna přijímat eh, mm, stej, pořád pokračující vlny migrace, protože to ohrožuje naši bezpečnost a vnitřní koherentnost společnosti. A máme zde řešení, které jste navrhovali, jako například zlepšení šenkenského kodexu nebo ten systém mm, entry-exit vstupu tedy na naše území, tak abychom zabránili eh, těm nelegálním vstupům. Ano, musím říci, že my jsme to vnímali, tedy my ve východní Evropě a ve střední Evropě velice pozitivně. A to ukázalo, jak důležité je nalézat konsensus mezi členskými státy a ne nějaká svévolná řešení jako je ten režim kvót, se kterým přišla Evropská komise, což bohužel znamenalo jeden z největších rozporů mezi Západem a Východem. A já doufám, že již toto bylo smeteno ze stolu. A také asi jedna z vašich priorit byla prosperita a konkurenceschopnost evropské ekonomiky, a to především díky digitalizaci, inovacím. A to jste nastolili správně má teď v podstatě eh, největší hráči na tomto trhu eh, nejsou z Evropské unie, takže s tím musíme udělat více. Musíme pomáhat startupům, malým středním podnikům, o, rušit obchodní bariéry. A zde vám chci poděkovat, eh, že jste rychle ratifikovali dohodu s Japonskem během vašeho předsednictví. Tato smlouva vytváří největší zónu volného obchodu, kterou máme. Já doufám, že podobné dohody jsou v přípravách teď, ve fázi příprav, jako se Singapurem a Větnamem. A potom víceletý finanční rámec byste <clears throat> nadále o něm vyjednávali. To je dobrá zpráva, protože i teď my končíme tedy naše funkční období, takže zde bychom neměli o tom rozhodovat, vlastně rozhodovat za ty, kteří budou zvoleni v příštím funkčním období. A já nebudu jako hovořit o dalších tématech a uzavřel bych, že vaše předsednictví bylo pragmatické, neideologické, ne eh, předsednictví, které by mělo velké krásné slogany, ale šlo o konkrétní výsledky, takže ve vašem úsilí převádl zdravý rozum, protože zdravý rozum to je, o co se snaží i moje politická skupina zde v parlamentu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Telička za ALDE. Pane kanceři, já nevím, zdali ještě unesete další slova díku, takže já vás ušetřím tohoto. To byste možná nevydržel. Jenom řeknu, že to bylo efektivní předsednictví a Rakousko splnilo své záměry a plány, ale radši bych se chtěl mm, podívat na těch šest měsíců ne jako na téma předsednictví, ale na téma Evropská unie, jak ta si vedla, bez ohledu na to, která země předsedá. Já, je třeba si to říci. Je to pořád Evropská unie 28, možná zítra 27 států, kde předsednictví hraje klíčovou roli, ale samozřejmě nemůže dělat zázraky. A jak jsem řekl, ta bilance je dobrá. Avšak, když vy hovoříte o těch trialozích, kolik jich bylo. Já s vámi souhlasím, to je signál efektivity předsednictví, ale podívejme se na legislativu, kterou jsme přijali. Je to skutečně ta správná legislativa, která bude plnit ty vaše tři priority, nebo ty priority, které jsme si stanovili do budoucna. Jeden takový, takový příklad, kde byla jako Angelika Nibler, to je počítačová bezpečnost ten výsledek je docela dobrý. Neříkám, že by byl špatný i přes určité rozpory, které existovaly zde s vaším vyslancem v tri- při trialogu, ale musím skonstatovat, že pořád to reflektuje, že členské státy nezměnily svůj způsob myšlení. Počítačová bezpečnost je mm, nahlížena jako téma, mm, kde mají jasné kompetence, ale my Mm, vždycky mm, budeme tak silní, tak jak je silný ten nejslabší článek v Evropské unii. Takže mm, samozřejmě kvantita je důležitá, ale také jde o kvalitu. Jakou legislativu jsme přijali a jak jsou členské státy na ní připraveni a jak jsme schopni se dohodnout na kompromisech. Ano, digitální trh, konkurenceschopnost. Zde došlo k velkému pokroku, ale zároveň, kdybych já eh, byl tak chytrý, tak bych to udělal, ale to nejsem, takže bych eh, samozřejmě mm, eh, šel radši, kdybych měl v hlavě různé vynálezy, tak bych radši šel do Silicon Valley a ne zůstal v Evropské unii. Takže to něco napovídá o systému v EU. Takže ještě dvě, tři věci, kde jsme to mohli udělat lépe. A určitě eh, historie eh, nám to ukáže. Vnitřní, vnitřní bezpečnost. Já s vámi souhlasím. Ano, to byl vyvážený přístup, ale připustme, že pořád je to zablokováno v radě. Celá řada návrhů je zablokována v radě a eh, my teď zatím nečelíme krizi, ale problému, ale až přijde krize, tak to bude velký problém. Rozpočet. Zde opět došlo k obrovskému pokroku, vy jste splnili všechno, co jste měli, ale otázka je, jak jste to splnili? Jak jste vyplnili všechna ta políčka? Pan Zahradil řekl, že je dobré, že to až udělá příští parlament. Já si nemyslím. Já, ale mm, potom... Mm, mm, takže budeme muset vysvětlovat, jak to je se soudržností, vysvětlovat to našim farmářům, zemědělcům a podnikům, jaký to na ně bude mít dopad rozpočet, s rozpočtem musíme pokračovat. Ten, a to je kritika na Rakousko. Ano, vím, že to nebylo realistické přijmout, ale já si myslím, že musíme si uvědomit, že před námi jsou nové výzvy a že není možné eh, ty výzvy eh, eh, plnit s rozpočtem, který máme. A potom nakonec musím říct, že jste si vedli dobře, ale my jako Evropská unie pořád ještě neděláme to, co od nás očekávají občané a především u něk- v některých oblastech se nám to nedaří. Děkuji. Ora la, la parola al presidente del gruppo dei Verdi. Nyní za zelené paní Skakeler. Děkuji. Je mi líto, pane Kurz, ale nemohu se úplně připojit ke eh, chvále mých předřečníků, co vlastně zůstalo po rakouském předsednictví. Mnoho eh, návrhů eh, se nedostalo dál, zůstalo zablokováno, ale co skutečně tedy zůstane z těch posledních šesti měsíců je jednak je to to uctívání ruského prezidenta Putina a pak takové politické vrtochy, eh, které eh, předvedlo eh, rakouské předsednictví v souvislosti s migračním paktem. Rakouská vláda měsíce o tomto globálním paktu s úsilím tolika zemí světa, které se věnovaly tomuto tématu. Takže rakouská vláda odvedla tedy hodně práce a po vší této odvedené práci se z toho e, stal problém. Místo hledání e, řešení jste polemizovali a spolarizovali. E, to postavili, zastávali jste národní pozici podobně jako Orbán a tam jste nás poškotili všechny, celou Evropskou unii. A to nestačí. Také jste nám ukázali všem, že vaše vláda Mm, e, vlastně kašle na naši společnou evropskou legislativu. Jinak se dá stěží vysvětlit, že bylo rozhodnuto za rakouského předsednictví, že budou diskriminováni občané v sociální e, politice a budou se škrtat e, rodinné přídavky. Mm, ostatní vlády čekají minimálně na konec vašeho předsednictví. A, mm, no, dobře, na druhé straně Eh, tam toho zase není tolik, ani eh, v oblasti boje proti daňovému dumpingu a daňovým únikům. Eh, hranice CO2, tam se spíše pomáhal německé, pomáhali německému automobilovému průmyslu. Společný asilový systém, tak tam se také nic nestalo. Ani u Frontextu ta navýšení nenastalo, i když to byla, přestože to byla tady priorita naše předsednictví. boji proti plastům, tam jsme se dostali dál a tady chci ehm, tady za vynikající práci vašich úředníků tady poděkovat a pochválit je. Jedno z největších úspěchů předsednictví bylo byla klimatická konference v Katovicích, kdy jste se z, vlastně získali cenu ehm, největší um, síly. Eh, fosíly. Eh, mnoho mm, lidí se tedy angažuje, eh, zajímá se o politiku, vychází do ulic, bojuje proti rasismu, proti porušování sociálních práv. A doufejme, že se to projeví i v evropských volbách. Evropa potřebuje otevřené, konstruktivní Rakousko a občanskou společnost, jako máte vy. Eh, silný hraz pro spoluži- soužití, spolupráci a proti rozdělování. Za GUE má slovo pan Papadimoulis. Kyrie Kurz, lipáme, ale... Děkuji. Pane kancléři, omlouvám se, ale asi vás zklamu. Nesouhlasím s tou atmosférou gratulací v sále. Myslím, že je to ostuda pro Evropskou unii, že předsednická země Rakousko nepodepsalo migrační pakt OSN v Marrakeši, který byl podepsán 150 zeměmi a byl velmi umírněný. A vy jste se podíleli na sestavení tohoto paktu. A já bych uvítal odpověď. Proč, proč jste zostudili Evropskou unii tím, že jste nepodepsali tento pak? A nejde jenom o mě, nejde jenom o evropskou levici. Slyšeli jste to mnohem lépe z úst předsedy Junkra, který to řekl mírněji, protože je součástí vaší politické skupiny. Také jste nic neudělali pro evropský sociální pilíř Neudělali jste nic pro reformu dublinského balíčku a na tom se Evropský parlament a komise shodli už před dlouhou dobou. Vy to stále blokujete. A co se týče EDIS, tak také eh, jste nic neudělali, pokud je o pojištění vkladu. Prostě se to tlačí ku předu a nic se neděje. Bankovní unie je nedokonalá, neúplná. A to se týká i zdanění největších společností internetu. U víceletého finančního rámce jste měli za úkol zblížit stanoviska stran, abychom dospěli k dohodě před evropskými volbami. Protože nerozhodnout v této oblasti znamená, že evropská ekonomika na tom bude hůře. Obávám se tedy, že to, že spolupracujete s extrémní pravicí, to vlast, a která vznikla z rozhodnutí eh, osob, které jsou nostalgické vůči nacismu, to vám brání a to je znepokojivý precedens. Je možné to také zmínit jinde v Evropě, ale chci říct něco pozitivního. Myslím, že je pozitivní, že vy i rada jednomyslně a komise jednomyslně také a všechny strany v Evropském parlamentu eh, jsou pro dohodu, eh, která se eh, týká Řecka a Severní Makedonie. Je to nedávná dobrá zpráva a těch dobrých zpráv není příliš mnoho a chci vás eh, ubezpečit, že v následujících dnech Cyprasová řecká vláda je rozhodnuta prosadit v parlamentu v Atenách tuto dohodu přes eh, demagogy a reakce Pasoko a Nové demokracie, které se staví proti skupinám EPP a SAD v Evropském parlamentu. Nesouhlasí s touto dohodou o Makedonii. Europa de la libertad. Za EFDD má slovo pan Neuten. Pane předsedo, předsedo Juncker, vážený pane kancléři. Ehm, tři věci chci zmínit jako pozitivní. Jednak země se točí dál, za druhé ehm, nenastala válka a za třetí byrokratizuje, e se ale mm, byrokratizuje. Takzvaní pravicové populisté se poprvé podílejí na vládě, když eh, zastávala předsednictví EU. To ukazuje, že e- v EU se něco mění a to drasticky. EU, dnešní EU e, je jiná, než byla před rakouským předsednictvím. Ale je tady další novum. Jednak ehm, mm, e, teda poprvé se předsednictví necítilo povinné se stát v čele centralistů. Spolupracovali jste, ale centralizaci jste nepokračovali. Žádný příklad to neukazuje lépe než migrační pakt. My z AFD jsme již dříve dávali toto téma na pořad jednání. Chci tvrdit, že nikdy, mm, nikdy to, nikdy to ne, dominovalo v diskusi v Evropě tak, pokud by Rakousko eh, nevyslovilo takto jasně proti migračnímu paktu. Eh, veřejná diskuse o katastrofálním migračním paktu s tímto byla eh, umožněna. Za to děkuji, pane kancléři. Rakouské předsednictví eh, znamenalo obrat v historii EU. A tak toho lze vnímat. Nejsem jediný, kdo vlastně vnímá tu, to sílu předsednictví na vliv na Evropskou Eh, debatu. Vlastně trošku kverulanství mm, dělá profil předsednictví. Eh, rakouské předsednictví stanovilo své vlastní akcenty. Určitý odpor proti převládajícími směřování EU nedělá z nikoho antievropana. Naopak, neříkat všemu ano není eh, jenom právo, ale také povinnost členských zemí. Musíme tu mezistátní část EU e posílit. Ehm, máme checks and balances, které fungují a říci ne EU pod vedením této komise a tohoto parlamentu eh, se vním, je vnímáno jako superstát a toto ne, věřím, budeme slyšet častěji a to udělá Evropě dobře. Děkuji za pozornost. Děkuji za skupinu ENF. Má slovo pan Vilimský. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, jakožto Rakušan bych nejprve chtěl srdečně přivítat našeho kancléře Sebastiana Kurce a chtěl bych na vás obrátit prozbu eh, i na ostatní ministry rakouské vlády jménem naší delegace. Chtěl bych vám vyjádřit díky a respekt za tu cestu, jakou se pustilo rakouské předsednictví. To bylo nejvyšší měrou profesionální, příkladné a efektivní efektivní. A e, dnes je potřeba se e, také ohlednout nad, e, za rakouské předsednictvím. Dámy a pánové, je potřeba říci, že ve frakci sociálních demokratů sedí i rumunští sociální demokraté. A když se podíváte na Rumunsko, jak postupují pěčky Rakous, eh, rumunského státu eh, a jak jsou skorumpované, tak si myslím, že Rumunsko není úplně předurčeno k tomu, aby následovalo vašeho příkladu a myslím si, že bude hodnoceno spíše negativně. A chtěl bych také eh, říci, že právě strana svobodných v Rakousku se, eh, jak se podařilo realizovat největší eh, restituci, která v Rakousku kdy proběhla. Eh, a ten rakouský model restituce je nyní považován za nejlepší. A já si myslím, že bychom eh, měli eh, tuto tematiku nadále eh, diskutovat a neměla by být Rakousku vyčítána. Ještě bych chtěl zareagovat na to, co řekl pan předseda Evropské komise, který se domnívá, který říkal, že nechápe, proč Rakousko nepřistoupilo k migračnímu paktu OSN. A to vysvětlení je velice jednoduché. A to proto, že v Rakousku je demokratická většina ve vládě a v parlamentu, která i nadále chce rozhodovat o naší migrační politice a ne se přidávat k nějaké deklaraci, která je údajně nezávazná, ale kterou bychom se přesto k něčemu zavazovali. A Rakousko by potom přišlo o rozhodovací suverenitu v této velice důležité otázce. A to z našeho pohledu by byla špatná cesta. Chtěl bych ještě zdůraznit, že během rakouského předsednictví eh, mělo velký význam i téma subsidiarity. Byla velká konference v Bregencu, která nastavila velice správnou cestu do budoucnosti Evropské uh, unii. A sice, že se má vrátit do národních kompetencí to, o čem je lepší rozhodovat národní kompetenci, než aby se o tom rozhodovalo nadnárodně. Rakouské předsednictví bylo vynikající a kež by takováto předsednictví pokračovala a kež byste jim byli příkladem. Děkuji moc krát rakouské spolkové vládě. Děkuji. Slovo má pan Ojařdo. Zdechovský za nezařazené. Eh, pani převodní... Pane předsedo, vážení kolegové, rád bych poděkoval panu kancléři Kurcovi za proevropskou a zároveň pragmatickou politiku při předsedání v radě. Je to velice praktický příklad k evropským věcem a ukazuje to, že je to užitečnější než eh, nějaká jenom strategie. Tady byl velice dobrý program předsednictví, ochrana bezpečnosti, praktické úspěchy v oblasti ekologie, ochrana trhu před eh, internetovými giganty. A pak jsou další věci, které tady dnes byly už předloženy v projevu. Rozdíl návrhu, názoru se šéfem Evropské komise se projevila v rozpravě, která se týkala imigrační politiky. Ale to rovněž svědčí o tom, že větší smysl má rakouská linie, protože politika solidarity vůči imigrantům musí být zároveň realistická a odpovědná. Evropská komise se dopustila velké chyby tím, že vnucovala program kvót pro imigranty. A vlastně to vedlo k tomu, že výrazně klesla důvěra v evropské instituce a že narostl populismus. Proto musíme být opatrní, musíme vést solidární politiku, která ale musí být především realistická. A myslím si, že stojí za to, dále uvažovat o zkušenostech plynoucích se rakouského předsednictví v tomto ohledu. Také podepisuji všechno, co bylo řečeno o boji proti antisemitismu, o čemž hovořil pan kancléř Kurz. To bude jistě dobrý základ pro to, abychom vyřešili eh, tyto citlivé záležitosti svobody náboženství. Týká se to také té skupiny, která v celém eh, světě je vůbec tou nejpronásledovanější a tou jsou křesťané. Děkuji. Nyní má slovo předseda komise Jean-Claude Juncker. Pane předsedo, Já nemám dojem, že by bylo vhodné, kdybych k tomu, co bylo řečeno, ještě něco dodával protože eh, si nemyslím, že bych mohl nějak přispět k obsahové podstatě této debaty. Děkuji rakouskému předsednictví a pokud jde o migrační pakt, tak eh, mohu mluvit eh, jak svým vlastním jménem, tak jménem komise a mnohých v tomto parlamentu. A někteří si myslí, že to nepatří k demokratické debatě, nicméně eh, je to fundamentální. Celkově eh, musím ocenit pragmatismus rakouského předsednictví Eh, výsledky rakouského předsednictví jsou takové, že eh, v novodobé historii eh, Evropské rady bylo velmi úspěšné. Za to patří dík jak spolkovému kancléři, tak jeho vládě. A nyní pana kancléř Kurz. Sehr geehrter Herr Vážený pane předsedo Tajany, vážené dámy a pánové, mně toho nezbývá mnoho co říci. Chtěl bych vám moc poděkovat za spolupráci a chtěl bych poděkovat také za pozitivní projevy, které jsme dnes vyslechli. Motem Evropské unie je to známé jednotní v rozmanitosti a nikoli rozdělení v jednotnosti. Takže si myslím, že je naprosto legitimní, že na některé otázky máme rozdílné názory a že frakce k ním zastávají rozdílné pozice. Právě to tvoří Evropskou unii a to tvoří demokracii, demokratické členské státy. Myslím si ale, že je přesto důležité, abychom navzdory rozdílnostem eh, jednali společně v oblastech, kde potřebujeme dosáhnout výsledků. Evropská unie má 28 členských států a tři instituce. Ta situace je často velice komplexní a já mám radost, že přesto se v tolika oblastech podařilo něčeho dosáhnout, například 35 trialogů na téma víceletý finanční rámec a potom další, kde jsme dosáhli jednotnosti při nejmenším mezi členskými státy. Já tedy děkuji za spolupráci a přeji hodně zdaru Rumunsku rumunskému předsednictví a ještě jednou děkuji za vaši pohostinnost zde v Evropském parlamentu. Grazie. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši angažovanost. Nyní přerušuji jednání na několik minut a poté bude následovat slavnostní zasedání k 20. výročí měny euro. Zahajujeme tímto slavnostní zasedání, eh, jimž si připomeneme 20. výročí vzniku jednotné měny euro. J'avais 6 ans et j'étais allée avec ma grand-mère euh, au bureau de change pour bylo mi 6 let a šla jsem s babičkou do směnárny, abych si vyměnila franky na eura. Měla jsem je od zoubkové víly, bylo to moje první kapesné. Vy svojich vytužených prvých hodiněk dostal na, na narodeniny jako dáček uh, eh, statovací balíček s euromincami. Vzpomínám si, když jsem šla nakupovat s matkou, tak ona chtěla použít vozík, ale neměla euro, tak si musela euro sehnat. Uh, nezvratnost procesu hospodářské a měnové unie. První výměna názorů o možném zřízení evropského měnového systému. Jak chcete investovat své peníze? Jak chcete podnikat, když nevíte, jak se bude vyvíjet směný kurz, který se může stále měnit? Evropská měna se bude nazývat euro. A tím je doporučení schváleno. Zavedení eurobankovek a euromincí je hlavním, ne tím nejdůležitějším krokem vpřed v historii evropské integrace. 300 milionů Evropanů dnes ve svých eh, peněženkách mají hmatatelný doklad své přináležitosti k Evropě. sdílíme společný osud. Euro dává spotřebitelům možnost volby, také se fixují ceny a je tady také možnost obchodovat i v zemí, které euro mají. Pro mě euro bylo především svobodu při cestování. Když jsem byla na stáži ve Španělsku, mohla jsem si vybírat peníze bez poplatku a je to výhodné zvláště pro mladé. Eh, když eh, cestuji s eurem, tak si nemusím měnit peníze, nemusím přemýšlet, kolik co stojí v mé vlastní měně a bankovní převody jsou také mnohem jednodušší, když obě země používají euro. Vážení poslanci a poslankyně, vážení hosté, dnes slavíme 20. výročí naší měny. Euro se Euro používají 340 milionů evropských občanů a je to druhá nejvýznamnější měna na světě. Podle posledního průzkumu Eurobarometr tři čtvrtiny Evropanů vnímají jednotnou měnu pozitivně. Díky eh, euru je soutěž transparentnější, usnadňuje to převody eh, peněz, cestovní ruch, eh, cestování a podobně. Během hospodářské krize díky rozhodnutím Evropské centrální banky, a já jí za to děkuji, měna byla jakýmsi štítem, která zabránila zhroucení těch nejslabších ekonomik. Nicméně krize také poukázala na to, že eh, ještě tato eurokonstrukce není dokonalá a že byly eh, i určité chyby při přístupu k dluhům eh, států. Vím, že ne všichni jsou přesvědčeni o euru i v tomto sále bychom našli kolegy, kteří se domnívají, že euro není dobré a vnímají hospodářskou a měnovou unii jako brzdu růstu a zaměstnanosti. Ale já osobně jsem přesvědčen o přínosnosti projektu euro. Nicméně eh, euro nemůže být eh, cílem samo o sobě. Má to být nástroj, který umožňuje naplňovat eh, sociálně tržní ekonomiku s cílem eh, přinést prosperitu a práci všem evropským občanům. A je tedy nezbytné dokončit tu konstrukci, kterou jsme započali. Bankovní unie a kapitálový trh, to jsou záležitosti, které je třeba dokončit co nejrychleji, stejně tak i fiskální a hospodářskou unii. Nemůžeme zůstat v půli cesty protože hrozí, že by nás mohla smést nová krize. Nedávné údaje ukazují eh, obnovu růstu a eh, průmyslové produkce. Nicméně v některých zemích se objevuje riziko nové recese. Vzrůstají ekonomické a sociální rozdíly mezi různými Eh, regiony eurozóny, mezi různými územími a v některých regionech polovina mladých lidí je bez práce. A to je zcela nepřijatelné. Je tedy jasné, že ještě nám chybí efektivní nástroje na podporu investic, reálné ekonomiky, tvorbu pracovních míst, zajištění sociální a regionální konvergence. A Musíme tedy zajistit, aby byl vyslyšen požadavek parlamentu, aby byl vytvořen rozpočet, který odpovídá velikosti těchto výzev. A já eh, proto bych si přál, aby dnešek nebyl jenom jakousi oslavou, ale abychom si také eh, uvědomili problémy, které ještě zůstávají nedořešeny je třeba najít zodpovědné řešení, eh, musí eh, tak učinit evropští představitelé, aby se provedly potřebné změny na posílení eura a na obnovu hospodářského růstu a zaměstnanosti, tak, abychom mohli eh, zajistit práci pro co možná nejvíce evropských občanů, protože bez práce neexistuje svoboda, bez práce není důstojnost. A nyní dávám slovo panu Trišetovi, bývalému předsedovi Evropské centrální banky. Prosím, pane Trišete. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážení bývalí předsedové Evropského parlamentu, vážený pane předsedo komise, vážený pane předsedo Euroskupiny, vážení předsedové eh, hospodářského a měnového výboru a dalších výborů, milý Mário, vážení poslanci a poslankyně, jsem velice eh, pohnut, protože si vzpomínám na svého předchůdce Vima Deisenberga, který stál eh, v čele banky při zahájení nebo spuštění eura. Také si vzpomínám na všechny ty prezentace v Evropském parlamentu v letech 2003 až 2011. Tak jako dnes bylo to vždycky náročná doba pro Evropu. Řekl bych možná velmi náročná. Z tohoto hlediska bych rád potrhl čtyři úspěchy eura. Za prvé úspěch co do kredibility a stability měny. E- Evropská centrální banka získala hlavní mandát cenové stability. Od samého začátku také bylo úplně jasné, jak se budou po suzovat její schopnost eh, dosahovat stabilních cen od té doby, kdy eh, byla stanovena průměrná roční inflace ve výši 1,75%, což bylo lépe, než kolik dosahovaly předchozí domácí měny. Dom- národní stabilita euro je odražena i v mezinárodní důvěryhodnosti. Je to dnes druhá nejdůležitější mezinárodní měna ehm, po dolaru a daleko před jenem. A za druhé, eurozóna také se projevila jako nesmírně odolná při té nejhorší finanční a hospodářské krizi od druhé světové války. Vznik eh, euro je velice významný. Globální analýza ukazuje, že jednotná měna by eh, si opravdu zaslouží respekt pro svoji odvahu. Jinak by nebylo možné čelit těžkým časům. A euro ukázalo, že tyto předpovědi eh, byly falešné a prokázalo eh, velkou odolnost i v těch nejhorších eh, mezinárodních podmínkách, za nejhorších okolností. A pokud jde o pevnost eurozóny, Abych to zkrátil, tak bych řekl, že 15 zemí, které byly členy eurozóny, v okamžiku bankrotu Lehman Brothers jsou členy eurozóny i nadále, a to včetně Řecka. A od té doby čtyři nové země se k eurozóně připojily. A to, přes, to tedy i po té nejzávažnější hospodářské krizi od druhé světové války. A myslím si, že to je nejlepší doklad pevnosti a odolnosti eurozóny. A konečně, co se týče eh, podpory eura ze strany lidí, jak jste to říkal sám, pane předsedo, je pozoruhodné, že tři čtvrtiny, 75 našich spoluobčanů eh, souhlasí s tím, že je to dobré, když hospodářská a měnová unie má jednotnou měnu euro a jenom 20 eh, občanů s tím nesouhlasí. To je vůbec nejvyšší procentní podíl od vytvoření eura a od doby, kdy se tato otázka ve výzkumu lidem eh, klade. Tato podpora Eh, ze strany lidí často není zohledňována v různých komentářích eh, o Evropě, ale přitom je dokladem pevnosti eura a eurozóny. Podle posledních údajů Mezinárodního měnového fondu není významný rozdíl mezi růstem per capita ve eurozóně a ve Spojených státech. Totež ukazuje také data Světové banky. Prakticky stejný růst eh, na obyvatele ve Spojených státech a v oblasti eurozóny od roku 1999, kdy bylo vytvořeno euro. Domnívám se rovněž, že euro, jak už jsem vlastně